a e, možná e, tedy e, to, a já při všem nám tedy přeji to nejlepší, abychom překonali krizi a ukáže se to až v generaci našich dětí. Dobře, takže prosím, teď máme něco přes hodinu na hlasování, tak se koncentrujte. Pokud eh, eh, budete chtět elektronicky hlasovat, tak to vždycky požádejte o to, ale prosím efektivně. A zde konference předsedu již oznámila, že dnes eh, nemáme žádná vysvětlení hlasování, protože to bude až zítra. Relazione Alf- Zpráva Alfonsi. Budeme hlasovat jmenovitě. Omlouvám se, omlouvám se, zpravodaj. Prosím, zpravodaj chce něco říci, než budeme hlasovat. Kolegy, per Kolegové, prosím, to je jeho právo. Takže pokud chceme skutečně hladce postupovat, tak eh, abychom to všechno zvládli do dvou hodin. Problém mikro, Okay. Děkuji, paní předsedkyně. Velice rychlé eh, Kulturní různorodost předně této zprávy, to je základní dimenze evropského budování. Je to potvrzeno v Lisabonské smlouvě, kde se žádá, aby Evropa přispívala eh, eh, rozmachu evropských kultur a respektovala regionální a mm, eh, mm, lokální kultury, protože zde je, je ohroženo několik desítek jazyků v Evropě, mm, které mizí. Je to evropské bohatství, která, které se ztrácí eh, s každým tímto jazykem a často, dlouho se to opomíjelo. Tato zpráva eh, zapojila různé frakce, eh, tak jsme se dostali k mm, dokumentu, který byl jednomyslně odhlasován v kulturním výboru a já zde apeluji na kolegy, aby toto hlasování potvrdili i na plénu. Evropský parlament tak může nastartovat novou dynamiku a může dát naději desítku milionů evropčanů, kteří e, e, nesou to dědictví od svých e, předků a chtějí ho předat budoucím generacím. Děkuji. Grazie. Il voto aperto. Děkuji a zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Voto chiuso. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Grote. Voto eh, chi a favore. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Zpráva Lavia. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Aprovat. Odsouhlasena. Druhá zpráva Lavia, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. Zpráva Lavia Bon. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Votazione. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Zpráva Fernandez, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena zpráva Lavia, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Votazione. Končím hlasování. odsouhlasena. Nyní, prosím, zde apeluji na vaši pozornost, protože teď nás čeká komplikované hlasování o zprávě Lepage. 50 pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí. Tak, prosím. Thank you. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji paní eh, předsedající, eh, paní eh, předsedkyně. Já se chtěl varovat, pokud jde o hlasovací seznam frakce EPP. U pozměňovacího návrhu 60 pozměňovacího návrhu 60 je oddělené hlasování nebo hlasování rozdělené do dvou částí. První po jménech je označené jako eh, klíčové hlasování. Druhá část je také hlasování po jménech, by také mělo být klíčové hlasování, ale není to ve vašich hlasovacích seznamech vyznačeno. Ale mělo by to být též klíčové hlasování. Druhá část pozměňovacího návrhu 60. Děkuji vám, paní předsedkyně. Allora, votiamo. Děkuji, takže budeme hlasovat en o 50 návrzích. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseny. A nyní 13 pozměňovacích návrhů z výboru pro průmysl en Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 5. Prověříme, dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Jasně, zamítnut. Pokud to chcete prověřit, tak ano. Dobře. Takže, dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 15, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, musíme prověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Jasně zamítnut. A 26, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 44, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 45. Prověříme 44. Končím hlasování. Zamítnut. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Prověříme, prověříme. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 51. Kdo je pro? Prověříme. 48. Zahajuji hlasování. Voto chiuso. Končím hlasování. Zamítnut. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 57. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut 64, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 68 pro, proti, zdržel se zamítnut 73 pro, proti, zdržel se zamítnut 77 pro, proti, zdržel se zamítnut 90 pro, proti, zdržel se zamítnut 91 pro, proti, zdržel se zamítnut, 92 pro, proti, zdržel se zamítnut, 93 pro, proti, zdržel se zamítnut, 93, zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 95, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 97 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. Druhá část, prověříme první část. Končím hlasování. Odsouhlasená. Ale prosím, zvedejte ruce. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuta. 104. E, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 55. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 110. Pro? Proti? Zdržel se. Ne, prověříme. Tak prosím, prověříme. Končím hlasování. Zamítnout. Byl zamítnout o dva hlasy, no. Takže mm, prosím, hlasujte přesně. 122, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnout. 138, kdo je pro, proti, prověříme, prověříme 138, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 140, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnut. 100, pardon, 41, kdo je pro? Proti, prověříme. Prověříme. 140 chcete prověřit? Dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, byl zamítnut. Je to tak. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut eh, o jeden hlas. 184, kde pro, proti, zdržel se. Prosím, zvedejte ruce, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. odsouhlaseno. 144 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. Návrh eh, 60 ve třech částech, jmenovitě první část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasená. Takže byly to pouze dvě části. Já se opravuji. No, e, to 88 odpadá a nyní 147 bude pro, proti, zdržel se. Prověříme, protože nezvedáte ruce, takže zahajuji hlasování. 147. Končím hlasování. Zamítnut. 63 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Druhá, třetí část pro, proti, zdržel se, zamítnuta. to prověříme, třetí část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 189, kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. 168 ehm, pro, Proti. Zdržel se. Zamítnut. 78 jmenovitě. zahaju hlasování. 78. končí hlasování. Zamítnut. 79, kde je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut 80, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Musíme zkontrolovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 152 ve třech částech. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. Odsouhlasena. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. A nyní návrh 131. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut návrh 167 odpadá, 177 jmenovitě, hlasujte, 177, končím hlasování. Zamítnut. Návrh 152 jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. zamítnut 167 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 181 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen 178 178 odpadá, 81 odpadá, 152 jmenovitě, zájem hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 167 jmenovitě, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 185, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. 82 odpadá. 83, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, zamítnut. 84, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 187, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 153. Prověříme 187. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnut. 153. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel odsouhlasen 85, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 86, 87, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 154, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen 67, kdo je pro, proti, kdo se zdržel Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 104, eh, ne, omlouvám. Teď 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžete zvedat ruce, prosím. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamít, zamítnut, odsouhlasen, ne, prověříme. Prověříme, tak hlasujte, zahajuji hlasování, končím hlasování, odsouhlasen. 169, 171, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. 172, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 173, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 157, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme, prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. 100, pa, 107 ve třech částech. Kdo je pro první část, proti, kdo se zdržel, zamítnutá. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnutá. Třetí část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže prověříme třetí část 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. 190. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen 179, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. zamítnut. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 159. Jmeno, zahajuji, hlasova, zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 166. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnut 161, eh, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut 111, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat 112, jmenovitě. Tak 111 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. 112. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 113. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 114. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 115 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 116 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut odpadá 162 a e, nyní budeme hlasovat 117, končí hlasování. Zamítnut 118 jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 119 jmenovitě. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Prověříme. Ano, končím hlasování. Zamítnut. 120. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 164. Jmenovitě. Hlasujte. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Za... Odsouhlasen. Odsouhlasen. 186, tady máme pozměňovací návrh zpravodajky, tak prosím.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

formidable. Merci la technique. Borně, děkuji technice. Já jsem navrhla ústní pozměňovací návrh a navrhuji vypustit Bod malé D, přílohy 9, to se týká těch eh, dřevnatých celozních tedy eh, materiálů a eh, tu, tedy ty vyjmuté, ty dáme do bodu A. Je to, je, cílem je, aby tedy tento materiál v podstatě spadal do těch pokročilých paliv. Já myslím, že to je snad jasné. Děkuji. Pokud nikdo není proti, tak budeme hlasovat takto, jak navrhuje. Spravodajka eh, 186, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, eh, takže kdo je pro, proti, kdo se zdržel, prověříme, prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno. 180 byl stažen, 121 a 167 odpadají, ne. A teď je bod odůvodnění 1, návrh 1, kde pro, proti, kdo se zdržel, prověříme. Tak, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut návrh šest, ne, omlouvám se, 123, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen návrh šest. kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut, 124, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut, Sedm. kdo je pro, Prověříme, dobře, prověříme 124. Končím hlasování. Odsouhlasen. Odsouhlasen o tři hlasy. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 126. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Končím hlasování. Odsouhlasen. 127 odpadá, 128, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnut. 174. Kdo je pro? Chcete prověřit? 128. Končím hlasování. Zamítnut. 174. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Končím hlasování. Zamítnut. 10. Eh, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 129. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 130. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut. se prověříme, dobře, 130, prověříme. Končím hlasování. Zamítnut. Ano, ano, zamítnut. 175 odpadá, 182, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Zamítnut. Pokud chcete to prověřit, dobře, prověříme. Končím hlasování. Zamítnut. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 176. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 183. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Prověříme 183. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. 19 odpadá. 134, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Končím hlasování. Zamítnut návrh 22 eh, ve dvou částech, kdo je první část pro, pardon, návrh 20, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Druhá část odpadá a návrh 21, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut, 133, 139, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen, 136, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. 141. Kdo je pro? Proti. Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 32. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut 142, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 33, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme. Končím hlasování. Zamítnut, poněvadž máme zde 339 kus 339. Výborně. Dobře. A nyní máme zde celý návrh takto pozměněného návrhu. Hlasujeme jmenovitě. Eh, končím hlasování. Návrh byl odsouhlasen. Spravodajka opět chce slovo, tak prosím, paní zpravodajko. Thank you. Uh, madam, uh... Paní předsedající, já bych vám chtěla navrhnout, abychom eh, odsunuli hlasování o legislativním usnesení podle pravidla 57, tak abych měla mandát pro vyjednávání. Prego. Hmm, prosím. Paní předsedkyně, milí kolegové, máme tak spornou a kontroverzní zprávu, že má frakce chce jít bezpodmínečně do druhého čtení a prosím vás, nepodporujte tento návrh. Dobře, tak budeme hlasovat o návrhu zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme, prověříme. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Aberto. Aberto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, legislativního usnesení, a to jmenovitě. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Bene, Výborně. A nyní hlasování o zprávě Levin. Můžeme pokračovat, trochu, prosím, se uklidněte. Máme zde šest pozměňovacích návrhů výboru pro životní prostředí. Kdo je pro? Zvedněte ruku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno. Můžeme pokračovat, prosím o klid. Návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen návrh šest, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Končím hlasování. odsouhlasen, ale prosím zvedejte ruce, poněvadž jinak to bude dlouhé hlasování. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Votazione chiusa. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítnut. Návrh 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 11, prověříme. Návrh 9. Končím hlasování. Odsouhlasen. Návrh 10, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen návrh 11, kdo je pro? proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen návrh 12. Prověříme, prověříme návrh 11. Chiusa la votazione. Končí hlasování. Odsouhlasen Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 13. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Eh, Jag skulle... Děkuji Ráda bych změnila datum. A to z 31. října na 31. prosince 2013. Neboť již Tady už máme září, takže je to poněkud příliš doba pro komisi, aby mohla předložit hodnocení. Děkuji. Nikdo není proti, takže návrh 13, kdo je pro? Proti, odsouhlasen. Návrh 14, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnut. Prověříme. Návrh 14. Za, končím hlasování. Aprovato. Odsouhlasen. Omlouvám se. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. No, jmenovitě hlasujeme o návrhu 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aprovátu. Odsouhlasen návrh 19. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, odsouhlasen. Prověříme. Prověříme návrh 19. Voto chiuso. Končím hlasování. Respinto. Ora la... Zamítnut. A nyní máme zde celý návrh, o kterém budeme hlasovat této podobě, kde pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen a e, návrh usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Legrip. Blok 1. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen odpadá blok 2 a jmenovitě budeme hlasovat o celém tomto návrhu. Jmenovitě končím hlasování. Odsouhlasen. A nyní jmenovitě budeme hlasovat o návrhu usnesení, legislativního usnesení, hlasuji hlasování, končím hlasování. Aprova odsouhlaseno. Zpráva Skota, blok 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Blok 2 odpadá a nyní celý návrh komise, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh legislativního usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno. Zpráva Grote. A zpravodaj chce si vzít slovo, tak prosím. Micro, so. Eh, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení kolegové. Tady nechci někoho zdržovat od oběda, ale dříve, než budeme moci jít na oběd, tak musíme odhlasovat těch pět snídaných směrnicí a my jsme dosáhli dohody s Ledou, ale pro parlamentu, hlavně pro výbor Envy, bylo velice důležité, aby byly zveřejněny ty pozměněné právní texty. Doposud nemáme v tomto smyslu žádné sdělení komise, ale informálně jsme dostali informaci od úřadu pro zveřejňování, že to zveřejnění má proběhnout během do měsíce. Pro některé kolegy to bylo důležité, takže jsem to chtěl takto oznámit a nyní můžeme o zprávě hlasovat. Výborně, blok jedna. kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Blok dva odpadá a e, budeme hlasovat o návrhu komise, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen a nyní jmenovitě budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno.

předsedající, eh, paní předsedající i eh, kolegové. Chtěl bych vám říci, že na zasedání eh, předsedů jsme navrhli, aby byl zařazen tento bod a aby byl projednán. Je to věc nesmírně důležitá a já jsem navrhl stanovisko jménem výboru pro petice 85 Eh, členů výboru se eh, do tohoto zapojilo, do toho tématu, a sice negativní eh, dopady projektů na životní prostředí. To je věc, kterou je třeba brát vážně. Bohužel sem se to dostalo bez nezbytné rozpravy, takže já bych kolegové rád navrhl, aby pokud má být rozprava, abychom do tohoto zahrnuli také stanovisko komise, tak aby se eh, parlament mohl vyjádřit eh, odpovědně k této otázce, protože chápeme, že eh, jsou vytvářeny tlaky na to, aby se to projednalo na říjnovém plenárním zasedání a potom se o tom hlasovalo. Takže znovu, je třeba, aby proběhla podstatná věcná debata k tomuto tématu. Děkuji. Dobře, takže pokud bychom chtěli to odsunout na první říjnovou, tak potřebujeme zpravodaj pro, jeden proti. Eh, ano, samozřejmě. Jinak eh, budeme hlasovat. Takže já zde nevidím zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Relazione Gabri. Zpráva Gabriel jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aprovato. Odsouhlaseno. A další zpráva, Gabriel. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Zpráva Papa Nikolau. Odstavec 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odstavec 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odstavec 34. Kdo je ve dvou částech? První část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Druhá část eh, jmenovitě, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena odstavec 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen odstavec 52 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlasena druhá část jmenovitě, kdo zahajuje hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno odstavec 62 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno odstavec 63 ve dvou částech. První část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena druhá část. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasena. Odstavec 67 ve dvou částech. První část, kde pro, kde je proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno. Druhá část je jmenovitě. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. odstavec... Ne, ne, už ne. Tím jsme se dostali nakonec, takže Nyní jmenovitě hlasujeme o usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A to, Souhlaseno. Zpráva z Třidlevska. Z Křidlevska. Návrh 2. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. Návrh 3. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odstavec 4. První část. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel. Odsouhlasena druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasena. Prověříme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuta. Odstavec 16 vedou částech, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Odstavec 18, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Odstavec 19 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasená. Odstavec 21 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasená. Druhá část, jmenovitě. Hlas, hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to. Odsouhlaseno odstavec 25 vedou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena druh. Odstavec 39 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasena, třetí část pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasena a čtvrtá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasena. Odstavec 42 ve dvou částech. První část je jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlasena druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Od, mm, odsouhlasena. Odstavec 44 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? odsouhlasen návrh 50. Ne, prověříme. Dobře, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh, ne, odstavec 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Končím hlasování. Odsouhlasen. Návrh 58 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Odstavec 59 ve dvou částech. První část za prvé jmenovité hlasování o první části zahoji, končím hlasování. odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Odstavec 60, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen 67 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Druhá část, je jmenovité hlasování, zahají hlasování, končím hlasování. odsouhlasená. Třetí část, zahajuji hlasování. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasená. Odstavec 68, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasená druhá část. To je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. odsouhlasena, dobře, 74 ve třech částech, první část, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena třetí část, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Odstavec 76 vedou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuté. Odstavec 82, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlasena 84 vedou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasena druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasena a nyní eh, bod odůvodnění F vedou částech první pro, proti, zdržel se odsouhlasena, druhá část je pro, proti, zdržel se mm, odsouhlasena mm, a bod preambule G, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasena, druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Eh, bod S ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. A nyní návrh, celý návrh eh, jmenovité, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno. Zpráva Koraca Bild. Tak, potlesk. A nyní Koraca Bild. Návrh číslo 9, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Prego, prego. A tak prosím, paní Koraca Bild. Micro. Uh, Velice stručně, paní předsedkyně, já bych ráda vyzvala uh, všechny kolegy, aby hlasovali odpovědně ve prospěch směrnice o službách. Budete-li uh, nehlasovat, když budete hlasovat proti, tak budete hlasovat proti pracovním místům v Evropě. My jsme zohlednili všechny ohledy sociálních demokratů k sociálnímu rozměru. Ty jsou pokryté eh, mm, příslušnou eh, smlouvou a směrnicí o službách. Děkuji, paní předsedkyně. Dobře, takže můžeme hlasovat. Návrh 9, jmenovité hlasování, zájmu hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut návrh 2. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 10. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 11. Mm, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout návrh 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 12. Jmenovité hlasování. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 7, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 8, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnout Nyní Eh, závěrečné hlasování a to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aprováto. Odsouhlaseno. Ultima relace. Poslední zpráva Men- Menendez. Prosím, paní zpravodajka. Paní předsedkyně, lituji skutečně, že zelená frakce hlasovali proti této zprávě a skutečně velice toho lituji protože tímto zanikne mnoho pracovních míst. Dobře, budeme pokračovat se zprávou Menendez del Valle. Paní Kebhardt, tak prosím, máte slovo. Thank Milé kolegyně, milí kolegové, jakožto sociálové a demokraté v žádném případě nemůžeme podpořit zprávu, ve které se neguje sociální demenze služeb a já se ohrazuji proti tomu, co řekla paní Koraca Bild. Dobře, poslední zpráva Menendez del Valle. Návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o prověříme. Dobře, tak chcete prověřit. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Měli jste pravdu, takže a nyní návrh celého usnesení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Děkuji, děkuji za součinnost a tímto eh, přerušujeme schůzi až do 14.30.